because I, I don't want to be. Uh, no, no yeah, if I will not be the one. No, no, if I will not be the one, that's clear. And now I'm also afraid Right? We will. Mes chers collègues, mesdames, messieurs. Vážení kolegové, dámy a pánové, začneme pracovat, takže se prosím posaďte a stižte. Pořad jednání jste viděli. Hned ráno zasedli koordinátoři a zpravodajové nás budou informovat o průběhu. Pokud nejsou žádné poznámky k pořadu jednání, tak ještě bych doplnil písemné informace z Kobu News. Chtěl bych informovat výbor a ty kolegy, kteří to nevědí, že, o tom, že kolega Salvador Garriga eh, minulý týden na konci plenárky eh, měl zdravotní problémy, musel být hospitalizován ve Štrasburku na tři dny, ale už se uzdravil, je v dobré kondici a Chtěl bych jménem celého výboru pro rozpočet mu popřát, aby se tedy co nejdříve uzdravil úplně a aby se eh, brzy eh, mezi nás zase vrátil. Dále bych eh, chtěl omluvit Giovanniho Laviu, našeho zpravodaje pro rozpočet 2013 Eh, Giovanna mu bohužel zemřela eh, matka, takže eh, z důvodu pohřbu musel zůstat doma. A já jménem výboru mu předám projevy upřímné soustrasti. Důsledkem pro naši práci je, že naše body 6 které má na starosti Giovanni, jsou odloženy a e, obrátím se na EPP, mocnou EPP a bylo by dobré, kdyby někdo ze skupiny e, Giovanni ho e, nahradil při prezentaci bodu 17. To jsou převody v oddílu 3 rozpočtu pro rok 2013. Pokud ho nikdo nebude moci nahradit, udělám to já, ale byl bych raději, kdyby to byl někdo z jeho politické skupiny. Potom k pořadu jednání, eh, tam bych navrhl ještě doplnit jeden bod na dnešní odpolední program, a to je zkoumání rozhodnutí Evropského soudního dvora o úřadu, který je, nebo orgánu, který je zmocněn k podpisu eh, ročního rozpočtu eh, Pan eh, Penera, náš právní konzultant, eh, bude k dispozici, aby nám prezentoval tento rozsudek, eh, který zjevně se nese v duchu toho, co zastával parlament. Někteří z vás si možná vzpomenou na tento právní spor, který už velice dlouho trvá, vlastně ještě vůbec před podpisem římských smluv je kvůli tomu parlament ve sporu s radou a vzhledem k tomu, že teď ten spor zřejmě byl konečně nějak rozuzlen, tak tomu věnujeme nějaký čas. Nikdo nemá nic k pořadu jednání? Dobře. Další oznámení. Eh, můžete je najít v našem newsletteru Kobu News. Chtěl bych říci, že zhruba v 11 hodin přijde skupina návštěvníků, které pozval Reimer Böge. Předpokládám, že Reimer bude s nimi. A jsou to eh, členové z organizace z jeho země Šlesvická Holštínska. Zápis eh, eh, ze schůze z 5. září. Pokud nebudou poznámky do konce dnešního jednání, budeme zápis považovat za schválený. Nyní tedy navrhuji, abychom rychle přešli k bodu 5, a to je prezentace našich zpravodajů ohledně jejich návrhu eh, rozpočtu na rok 2014. Ann Jensen která je členkou delegace výboru pro rozpočet, která odjíždí do Vilniusu a bude nás tedy muset opustit na konci dopoledne a proto začneme právě jejím bodem. Zbytek delegace výboru pro rozpočet do Vilniusu bude odjíždět později, takže se budou moci účastnit celého programu. Já tedy dám eh, slovo rovnou Anne. Thank you, Chairman. Děkuji, pane předsedo. Rozpočet na rok 2014 je rozpočet ve znamení úspor. A to už i ten rozpočet, který byl navržen komisí, je o 5 až 6 nižší než rozpočet letošní. Takže to je takové hlavní východisko, eh, které je třeba mít na paměti. Je to rozpočet, který jehož objem klesá. A tento pokles se odráží i v dohodě v rámci víceletého finančního rámce, kde se tedy hovoří o rozpočtu na příštích sedm let. Došlo k dalším škrtům, které provedla Evropská rada při svém čtení návrhu Evropská rada předložila návrh rozpočtu na rok 2014 na začátku září. Nebyly to nějak výrazné škrty oproti tomu, na co jsme byli zvyklí z dřívějška. Bylo to 0,2 na straně závazků. což je tedy možnost uzavírat nové smlouvy ale na straně plateb, o to se vždy ministři financí velice zajímají, to je vlastně ta částka, kterou reálně budou muset zaplatit do evropského rozpočtu ze svého vlastního rozpočtu a tam provedli škvrty ve výši 1%. Možná to nevypadá nějak katastrofálně, ale opravdu jsme ve velice nepříjemné situaci, eh, pokud jde o schopnost Evropské unie platit své účty a dostát svým závazkům. A bude to určitě věc, kterou se budeme muset ještě zabývat při diskusi o rozpočtu na eh, příští rok zde v parlamentu. Já jsem o víkendu studovala 1880 pozměňovacích návrhů, které byly předloženy k postoji rady. 464 eh, návrhů předložili výbory, 577 předložili frakce a 842 individuální eh, poslanci. A takový eh, obecný trend výborů a skupin je takový, že se vracejí k rozpočtu komise, obnovují vlastně ty návrhy komise až na pár výjimek u některých položek, kde výbory řekly, že ano, tyto škrty můžeme přijmout, ale pak je také řada položek, kde jak výbory, tak skupiny eh, chtějí ty položky dokonce ještě navýšit oproti návrhu komise. My jsme diskutovali mezi politickými skupinami o tom, jakou zvolit strategii a myslím, že se blížíme k takovému společnému postoji, i když ještě přetrvávají některé nedořešené otázky, o kterých je třeba dále diskutovat. Nejprve proberu platby, kde došlo k největším škrtům na straně Evropské rady. Problémy máme už letos. A sice že na ty položky nebylo vyčleněno dostatek peněz, aby bylo možné platit účty Evropské unie. A hlavním problémem jsou strukturální fondy, kde projekty podle strukturálních fondů, výstavba silnic, mostů a podobně, jsou projekty dlouhodobé, dlouholeté a kdy vlastně v jednom roce uzavřete smlouvy a pak až o několik let později začnou přicházet účty. A je tam vlastně sedmileté programové období a na konci toho sedmiletého období vždycky začne těch účtů přicházet více. A pak tedy vzniká ta problematická situace, kdy ministři financí přislíbili Polsku, Rumunsku a dalším zemím, dalším regionům, eh, že mohou zahájit projekty, ale potom, když přijdou účty za ty projekty, tak řeknou, nechceme to zaplatit. A spochybňují odhady komise a vlastně uvádějí taková jiná politická čísla ohledně těch potřeb Letos jsme museli velice bojovat za to, aby rada zaplatila ty účty, které zaplatit měla. Eh, byl opravný rozpočet ve výši 11,2 miliard. Pak tady ještě je tranše 4 miliard, eh, případně 9 miliard, o té ještě musí rada rozhodnout, tak aby se ještě napravily nedostatky z letošního roku ale to je věc, o které se rozhoduje kvalifikovanou většinou. Eh, pokud by eh, se mělo jít ještě víc, výše, tak by se muselo rozhodovat jednomyslně a eh, Víme, že některé členské státy nikdy nebudou souhlasit. Taková je tedy situace v letošním roce. A jak to bude v roce příštím? Oficiálně nám komise říká, že příští rok pokud dostanou plnou částku na úrovni stropu víceletého finančního rámce, tak nebudou žádné problémy, budou moci e, prostě všechno vyřešit, protože dostanou dostatek peněz. Ale v kuloárech e, slyšíme e, o mnoha nedostatcích, o mnoha problémech. Takže musíme dále diskutovat s komisí o tom, jaký je ten skutečný obrázek, jaká je ta skutečná částka a já jsem velice ráda, že litevské předsednictví, s nímž o tom budeme hovořit a jednat, řeklo, eh, že ano, že se zřídí pracovní skupina pro platby, aby se vyjasnilo, jaké je to reálné číslo, eh, co je zapotřebí. A jedná se skutečně o to, abychom dostali závazkům, které na sebe EU vzala již před lety a musí platit své účty. To je správný, takový jediný správný přístup. Takže jsme o tom diskutovali s koordinátory, že e, třeba najít nějakou strategii pro platby, abychom při nejmenším zajistili, že komise dostane peníze, o které žádá. Bylo by samozřejmě hezké, kdybychom získali ten obrázek eh, celý, kdybychom mohli říci ano, budeme moci zaplatit všechny účty, ale uvidíme, jak to dopadne. Takže o tom jsme diskutovali s koordinátory. O tom, jak eh, vlastně dosáhnout toho, že bychom mohli jít výš, než je ten prozatímní strop v návrhu eh, rozpočtu abychom ty peníze mohli využít třeba pro končící programy, kde potřebujeme vlastně více eh, peněz k výplatě. Ještě se diskutuje o tom, jak to provést z technického hlediska, jestli to bude v rámci té nové rezervy, takzvané contingency reserve, kde vlastně můžeme mít až 4 miliardy eur, ale eh, možná část té rezervy by musela být ponechána ještě na další roky nebo zda třeba využít nástroj flexibility. To jsou vlastně věci, o kterých se ještě diskutuje, ale obecně převládá pocit, že opravdu při tom vyjednávání musíme být velice tvrdí. Hovořím tady o tom vyjednávání o platbách, tak abychom zajistili, že Evropská komise bude schopna platit účty. Potom závazky. Je tady celá řada pozměňovacích návrhů v okruhu 1a a v okruhu 4. Jedná se především o politiky hospodářského růstu, o zahraniční politiku a víme, že některé skupiny nebo poslanci by chtěli, aby na to bylo vyčleněno víc peněz, než je třeba dáno i ve víceletém finančním rámci ale ten my jsme tedy také jako parlament odsouhlasili a my jsme se tedy na rozpočtovém výboru dohodli, že se budeme držet nových pravidel hry. Já jsem si studovala ty návrhy, co by se s nimi dalo dělat. V, tém, v tom okruhu jedna. se to týká především eh, výzkumu vzdělávání, programu Erasmus, inovací programu COSME, který byl dohodnut s členskými státy. Eh, nebylo to eh, zatím probíráno na radě, ale víme, že komise má dnes předkládat opravný rozpočet. Uvidíme tedy, jaký bude jejich návrh, ale už tedy některé výbory a politické skupiny eh, činily návrhy u tohoto okruhu. A potom když budeme mít vlastně programy, které budou začínat dříve, než bylo původně plánováno, jiné programy budou kvůli tomu posunuty. A já jsem tedy navrhla eh, vlastně vytvoření některých dalších položek, ale uvidíme, jak se k tomu vyjádří komise k těmto návrhům. U okruhu 1b tam nejsou žádné velké problémy pokud jde o strukturální fondy, tak e, uvidíte, že tam to je tedy rozděleno mezi členské státy. Bude se asi ještě řešit otázka e, fondu pro nejchudší osoby, pro deprivované osoby, protože některé skupiny chtějí dát víc peněz, než je v návrhu komise. A pak tady je otázka takzvaného frontloadingu u iniciativy pro mladé. Ale to jsou vlastně takové hlavní věci v okruhu 1b. Pokud jde o zemědělskou politiku, tam nemáme eh, problém s tou eh, marží. Jsou tady určitá přání ze strany eh, zemědělského výboru, pokud jde o ovoce do škol. Jsou tam návrhy pilotních projektů, přípravných akcí, ale myslím si, že tento okruh asi nebude nijak problematický. A pokud jde o okruh 3, eh, tam navyšujeme částku oproti návrhu rady. Pokud jde o kulturní programy, Eh, o programy týkající se spravedlnosti a vnitra, zdravotnictví. A pak tady eh, je také v této oblasti řada agentur týkající se například uprchlíků, týkající se také právě i zdraví. A tam se vracíme k návrhu rozpočtu je to v souvislosti tím, že některé agentury dostaly nové úkoly, musí odvádět více práce a musí na to mít tedy dostatek zdrojů. A řekla bych, že ten okruh 3 ale také nebude problematický. A pak je tady zahraniční politika. A tam zaznamenáváme velké problémy, pokud jde o to, aby se skutečně vyplnily představy všech kolegů. Výbor pro rozvoj se domnívá, že bychom měli mít stejný rozpočet pro členské státy jako letos. Ale zatím to tak nevypadá, eh, protože tam došlo k velkému škrtu. Já jsem se rozhodla vrátit se tady k číslům komise. U některých položek ta naše čísla jsou ještě vyšší. A chtěli bychom tady přihlédnout k přání výboru pro rozvoj a změnit trochu strukturu některých rozpočtových položek, tak, aby byly transparentnější, aby bylo jasnější ohledně toho, jak se ty finanční prostředky vynakládají. Výbor pro zahraniční věci také požádal o mnohem více peněz, než jak by bylo podle toho dosavadního stropu. I tady se snažíme najít další prostředky. Já jsem se dívala na názory politických skupin. Zase neobjevují nějaké návrhy skromnější než od výboru zahraničních pro zahraniční věci, ale myslím, že tady nakonec najdeme řešení, eh, jak eh, tedy vyhovět. Bude to vlastně otázka toho, jestli půjdeme těsně nad strop nebo těsně pod strop. Některé politické skupiny se domnívají, že bychom měli jít výše než ten strop a využít nástroj flexibility. Pak jsou skupiny, které se domnívají, že bychom to eh, učinit neměli. Můj návrh je takový, aby se použil nástroj flexibility pro nižší částku a bylo by to vlastně pod tím stropem a pak tady by byla ještě případně možnost navýšit částku pro Palestinu, kde eh, bychom navýšili rezervu, protože jsme vyrozuměli, že bude nějaká zpráva od účetního dvora, eh, která by mohla znamenat poměrně velkou kritiku ohledně zprávy peněžních prostředků a mohli bychom se pak obrátit na komisi, aby Eh, na to rychle zareagovala, než ještě bychom schválili více peněz. So... Eh, tolik tedy pro eh, čtvrtou kategorii a já tady se věnuji otázkám požadavku výboru AFET a DV a uvidíme, jak se stanoví priority z těchto dvou velkých výborů. Když se díváme na administrativní výdaje, tak bych řekla, že tady hlavní vysvětlení má paní Holmajer. Snažíme se dosáhnout společného přístupu, když hovoříme o dalších institucích a o rozpočtu komisy. Samozřejmě velký problém tady je eh, otázka eh, rozhodnutí Evropského soudního dvora, které stále ještě neznáme, které se týká eh, platu První eh, vyjádření eh, od soudu je takové, že rada asi prohraje a bude třeba ty peníze najít. A bude velice těžké, když ty peníze nebudou k dispozici. My se ještě musíme zamyslet nad tím, jak se s tím vyrovnat. A ta poslední věc, kterou bych chtěla uvést, je obecně poznámka k agenturám. Eh, agentury Eh, tady máme eh, takovou strategii eh, určitého poolingu mm, agentur, když hovoříme o otázce pětiprocentního škrtu, na kterém jsme se shodli mezi institucemi, tak jsme se tedy dohodli na těchto škrtech a to je třeba takto brát a vzít tedy v úvahu, že vlastně bude eh, potřeba menšího počtu pracovníků v tom delší, té delší perspektivě. V některých eh, agenturách budoucí eh, růst by asi měl být financován poklesem v jiných agenturách. Agentury hm, Já netvrdím, že nemůžeme najít nějaké škrty v agenturách. Netvrdím, že není možné najít nějaké úspory, například tím, že se spojí některé agentury, sloučí některé agentury, ale tomu se ehm, mnozí otevírají pozitivně, ovšem zase tady slyšíme eh, ze strany rady velké odmítnutí, protože každý trvá na svých eh, agenturách. Eh, když se počítá s růstem agentur, pak je třeba vzít každou agenturu eh, samostatně podle vlastních eh, zásluh z hlediska růstu nebo z hlediska škrtů. A jeden případ je výbor Econ, který požádal o více peněz, protože jsou tady nové Eh, úkoly pro regulační agenturu v oblasti finančních eh, trhů. A ty peníze eh, se najdou tak, že se škrtnou některé linky jinde. A já říkám, to je správný postup. Tak je možné postupovat. Prostě najít ty peníze z jiných operativních výdajů a pak je možné naplnit tu eh, linku, o které hovořil výbor Ekon. Dále pilotní eh, projekty. Viděli jsme, že komise eh, vyjádřila názor k návrhům a já komisi za to velmi děkuji, protože je to velice užitečný materiál pro naši práci. Můžeme také říci, že můžeme nejen použít tu linku, kterou navrhuje komise, ale bez sporu je to eh, pro nás velice užitečná eh, informace k dispozici. Mnohé tyto pilotní eh, projekty byly uh, už pokryty existujícími programy a proto je možné toto zohlednit v budoucím rozpočtu. Takže my se budeme těmto otázkám dále věnovat. Podrobně já budu jednat s politickými frakcemi, abychom se mohli dohodnout na celém balíčku eh, opatření vůči pilotním projektům, abychom respektovali strop pro pilotní projekty a přípravné akce v jednotlivých eh, okruzích. Máme také některé pozměňovací eh, návrhy, které se týkají příjmu. Já sama jsem předložila některé tyto návrhy, jak eh, využít přebytku. A žádám tady o větší transparentnost, pokud jde o peníze, které se dávají i členským státům pro Um, administrativní aspekty v oblasti například celnic um, či vlastních zdrojů. Potřebujeme transparentnost u těchto otázek. Já uh, chápu, že náš předseda využije příležitosti, aby ve výboru vedl uh, diskusi o otázce vlastních zdrojů. E, změnu e, linky ve zdrojích neznamená, že to přivede změnu ve výdajích. To jsou prostě v našem systému dvě odlišné věci. A pak je tady otázka e, linek mimo víceletý finanční rámec, například naléhavá rezerva. Tady můžeme použít eh, nouzovou naléhavou rezervu příští rok pro některé oblasti, kde může být obrovská potřeba. Čili i o tomto musíme dále přemýšlet. Důležité to jsou tedy ty hlavní body, strategie, eh, podle které se řídíme a myslím, že je důležité říci, že potřebujeme mít silnou strategii v oblasti plateb. Dříve jsme tak nepostupovali, protože ten problém takový nebyl, ale teď to problém je. A rada není ochotná Eh, prostě vytvořit situaci, kdy komise a další instituce opravdu mohou dostat svým účtům. Předseda, děkuji paní zpravodajce za toto vystoupení. Předkládá nám tady jasnou strategii a jasné cíle. Máme to štěstí, že tady je generální ředitel pro rozpočet. A Jestliže tomu dobře rozumíme, tak právě dnes kolegium komise schválí opravný dopis pro rozpočet 2014. Není tomu tak? Eh, můžete nám k tomu, eh, pane řediteli, říci něco? A vůbec jaké informace nám můžete říci? Děkuji, pane předsedo. Komise eh, schválí opravný dopis k rozpočtu 2014 příští týden. Dnes komise schválí opravu rozpočtu číslo 6 týkající se zdrojů. Asi si vzpomínáte, že v opravném rozpočtu číslo 6 jsme hovořili o poklesu eh, příjmů z vlastních zdrojů tradiční povahy. A to vzhledem k tomu, že příjmy v oblasti pokut zejména eh, nám ukazují, že z technického hlediska eh, jsou tady Eh, by tedy bylo třeba navýšit příjmy z RNB o 1,7 miliard. O celé cel došlo k poklesu o 10 oproti předpokladům, a to zejména z toho důvodu, že eh, došlo k většímu vlivu krize, než jsme si mysleli. A dále je tady také pokles, jakkoliv je to podivné, pokles eh, váženého průměru eh, cel, čili i tady došlo k určitému eh, vývoji vzhledem ke krizi v tom, jakou strukturu mají dovozy. Byli jsme tedy nuceni, nuceni revidovat o opravný rozpočet číslo 6, protože poslední vývoj bohužel potvrdili pokles příjmů v oblasti cel a bude tedy třeba více použít eh, příjmy HND. Zhruba půjde o 1,4 miliard vzhledem eh, k eh, velkým vstupům v oblasti pokud. Tam jde zhruba o 600 milionů eur. To tedy vyplývá z dnešních eh, informací eh, komise, to doplňuje celkový obraz, který máme o roku 2013. A příští týden dostanete dopis, první opravný dopis eh, návrhu rozpočtu na rok 2014. Děkuji. A dostaneme také DAB 2 bis. Je to tak? to znamená druhou tranši DAB 2, zhruba 3,9 miliardy. Ano, já vám mohu potvrdit, že komise schválí příští týden eh, také opravný rozpočet číslo 8, tedy DAP 2 bis. A v říjnu, jako každý rok, dostaneme opravný dopis eh, v zemědělské oblasti. Je to tak? Ano. Děkuji vám. A prosím, tady dávám slovo paní kolegyni. Ano, děkuji, pane předsedo. Já myslím, že vystoupím stručně, protože zpravodajka vysvětlila dostatečně podrobně, jak se vyvíjejí jednání. Dnes také na zasedání koordinátorů jsme měli druhou diskusi o tom, jaká by měla být strategie parlamentu. Musím říci, že Návrh eh, skupiny frakce socialistů eh, byl zohledněn v posledním návrhu zpravodajky. Eh, naše hlavní línie bere v úvahu to, že rozpočet 2014 se tedy snižuje o 6 oproti 2013 prostřednictvím nástrojů, které nám to umožňují v rozpočtu. Um, a jsou tady z snížení v těch linkách, uh, kde uh, socialisté počítali s naopak s určitým nárůstem. Týká se to samozřejmě oblasti zaměstnanosti a také zahraniční politika, politika spolupráce a to, co bylo historicky schváleno podle cílů, které si klade Evropská unie jako velice důležitý aktér na světovém hřišti. My jsme tedy eh, předložili 4, 140 pozměňovacích návrhů a většinu z nich zpravodajka začlenila. A eh, to všecko bude zohledněno v kompromisech. Pokud je o platby, tady eh, také vedeme diskusy v našem výboru. Uvidíme, jaká bude strategie a jaké rozhodnutí padne během jednání s radou. V tomto smyslu my jsme za socialisty navrhli eh, použít maximálně všechny nástroje, které máme k dispozici, a to především eh, takzvanou contingency margin, eh, což je relativně nová věc, která nám umožňuje žádat o 400 milionů více na platby a tady chceme tedy využít maximálně tento nástroj, jak řekla zpravodajka, jak to jistě potvrdí příští týden, eh, trojstrané setkání s radou a komisí. V roce 2013 budeme mít některé nezaplacené eh, nezaplacené faktury a deficit 20 eh, miliard eur. A možná to bude mezi 20 a 25 miliardami. Takže flexi, nástroj flexibility, ten za prvé, ten s ním se nepočítalo pro platby, počítalo se s ním pro závazky, ale v každém případě problém 20 až 25 miliard eur, ten se prostě nevyřeší 50, 500 miliony. A my vlastně bychom takto vyřešili pouze pětinu toho problému a nemáme nástroje, které nám umožní jít dále. Tak, jak jsme v našem výboru v posledních letech, kdykoliv došlo k problému s platbami, hájili tu zásadu, že Evropská unie musí platit své účty, své faktury. Nemůžeme přijmout, že by tady byly neplacené e, účty. A to nejenom v oblasti e, strukturálních fondů, v regionech, e, v radnicích, všude vlastně se očekává, že my zaplatíme ty naše účty. Nemůžeme dopustit, aby komise neměla peníze na zaplacení těchto e, účtů. No, samozřejmě nemůžeme žádat 20 miliard, protože tady nejsou tyto peníze e, k dispozici, ale musíme žádat alespoň to maximum, co nám umožňuje zákon. E, žádat 1 miliardu, miliardu, 2 miliardy, to jsou Eh, čísla, které můžeme žádat podle jednotlivých frakcí, ale nemělo by to smysl, protože my potřebujeme 20 miliard a je třeba zaplatit všechno, takže nemůžeme žádat jenom o jednu miliardu nebo 4 miliardy. Tak to si myslím, že je také otázka pozice Evropského parlamentu, když zasedáme k jednání s radou. Podobně jako u části závazků, kde máme určité dohody, jsou tady malé návrhy, eh, které je třeba dále vylepšit, ale myslím, že obecně vzato eh, můžeme dospět eh, k mm, dohodě. Naproti tomu u plateb, tam musíme opravdu přemýšlet o tom, jaká bude strategie parlamentu a jaký postoj zaujmeme při jednání s radou. Rada tam prostě peníze dát nechce, ale parlament prostě musí zdůraznit zásadu eh, eh, povinnosti platit eh, účty. Jeden pro, jedna země upozornila na problémy s platbami. Musíme využít té příležitosti, abychom opět žádali jménem parlamentu, aby se platily účty. Příští týden na zasedání s radou i s komisí budeme mít asi již oficiální čísla a budeme moci uh, začít jednat o nějakém východisku. Eh, Mockrát jsme to opakovali. To není otázka parlamentu. Prostě eh, účty se platit musí. A eh, země mají velké deficity, nemohou čelit svým povinnostem platit a právě vůči těmto zemím my máme největší dluhy ze strany EU. A myslím, že tady eh, rada si toto musí uvědomit, že je třeba vyřešit tento problém. Nemůžeme prostě dlužit 20 eh, miliard podnikům, členským státům a dalším partnerům. Já myslím, že příští týden budeme moci nějakou dohodu eh, formulovat. Děkuji. A pan Hertong. Collega Jensen, hartelijk dank voor de samenvatting die u geeft. Děkuji. Děkuji mnohokrát paní kolegyně Jensen za schnutí, které nám poskytla. Mám dvě poznámky. Máme pocit, že členské státy Eh, provádějí mnohem více podvodů v oblasti strukturálních fondů a je třeba to lépe kontrolovat. I účetní dvůr každoročně zjišťuje, že dochází k nesrovnalostech a podvodům. Panu von Rampojovi se to nelíbí, protože má pocit, že k Evropské unii je třeba mít pozitivní postoj, ale já za sebe musím říci, že jsem velice spokojen s prací účetního dvora. Myslím si, že je dobré si dát eh, pozor předem, než aby se potom šlo cestou eh, opravných rozpočtů. Je třeba tedy více šetřit v oblasti strukturálních fondů, regionálních fondů. Toto je ta idea. A eglické přísloví říká, že je lepší být chytrý než smutný. Celá správně se říká, že potřebujeme lepší transparentnost v oblasti výdajů, ale vy a kolega Mulder dnes odpoledne předloží návrh, pomocí kterého chcete přesně tuto transparentnost ostranit. Takže to poněkud nechápu. Děkuji. Děkuji, pane kolego. Eh, paní Jensen žádala o slovo, ale je to už je na závěrečné slovo? No, já jsem eh, měla otázku na komisi. Tak prosím, prosím, položte otázku. Týkalo se to toho opravného rozpočtu a frontloadingu předfinancování. Vypnutý mikrofon řečnice. Tedy předfinancování výzkumu Erasmu. Eh, bude to příští týden, ano? Eh, eh, pan kolega řekl, může mě opravit, pak, když se mýlím, že opravný dopis, který bude brát v úvahu předfinancování a e, celý ten soubor nových prvků vyplývající e, z politické dohody o víceletém finančním rámci, to bude schváleno kolegiem komise příští týden. Současně se schválením druhé tranče opravného rozpočtu číslo dvě pro platby na rok 2013. To je vlastně opravný rozpočet číslo 8. Eh, Děkuji, pane předsedající Já mám několik otázek, které bych rád přednesl. Především Anna Jansen se zmínila, že vy, pane předsedo, Můžete mít nějaké představy o vlastních zdrojích. To mě velice zaujalo a byl bych rád, kdybyste nám k tomu něco řekl. Byl bych rozhodně proto, abychom za vlastními zdroji něco udělali, ale není to tak snadné, protože manevrovací prostor není příliš eh, velký. Máme-li respektovat víceletý finanční rámec, máme také samozřejmě pracovní skupinu. Mohl byste nám k tomu něco říci? To bych byl velice rád. Za druhé, mám dvě otázky na komisi. Za prvé, E, případ řešený Evropským soudním dvorem o platech. Víme o tom něco trochu více? Jaká jsou čísla? E, je to pouze otázka e, zvýšení za rok 2011 nebo i za rok 2012 nebo dokonce i za rok 2013. Bude to možné odložit až na rok 2014, kdy máme větší manévrovací prostor. Mohl by nám k tomu někdo říct něco podrobněji? Eh, tedy kdyby to bylo i 2013, to by bylo obrovské dodatečné břemeno, které bychom tady měli a to nejenom pro komisi, ale také pro tu část rozpočtu, která se týká Evropského parlamentu. K tomu se opravdu musíme vrátit. Eh, my, pokud budeme brát úvahu pouze inflaci, tak to je ještě jedna věc, ale kdyby to šlo na tu úroveň inflace, to by bylo velice, velice těžké. Mohla by nám komise trošku něco říci, jak toto vypadá, za to bych byl velmi vděčný. A konečně poslední bod. Víme něco o nákladech eh, za spožděné platby nebo spožděné účty? Eh, ta situace, kdy nemůžeme včas platit účty, ta je velice tíživá. Kolik nás to stojí, že nemůžeme zaplatit včas účty? Jaké jsou tady další pokuty nebo poplatky, které je také třeba platit? Mohl by toto někdo aktualizovat, abychom věděli, jaké jsou náklady za to, že máme složitou platební situaci? Děkuji. Merci, eh, Göran. Děkuji, Gerane. Já hned odpovím na tu otázku, eh, kterou jste mi položil eh, o vlastních zdrojích. Jsou tady dvě různé věci, které ale eh, se směřují ke stejnému politickému cíli. Za prvé, probíhá výměna názorů mezi všemi třemi institucemi ohledně zřízení skupiny na vysoké úrovni, která by pracovala na reformě systému financování evropského rozpočtu. Víte, že to je důležitá součást politického kompromisu u víceletého finančního rámce. Předpokládá se, že na podzim, to znamená v nadcházejících týdnech, bude zřízená skupina na vysoké úrovni, jejíž členové budou jmenováni vlastně v rovném zastoupení všech tří institucí. A na nejvyšší úrovni všech tří institucí eh, si vyměňujeme názory ohledně počtu, složení, předsednictví, náplně a harmonogramu této skupiny. Eh, během naší eh, návštěvy ve Vilniusu budeme mít eh, zítra možnost diskutovat o tom i s litevským předsednictvím, s paní Grybauskajte, která toto téma dobře zná, protože sama je bývalou komisařkou pro rozpočet. A v rámci kontaktní skupiny, které předsedá pan Schulz, bude přijato definitivní stanovisko jako eh, parlamentu. Už jsme o tom mluvili i na koordinátorech. A za druhé, paralelně, a aby se vlastně ještě zdůraznil ten politický tlak na zřízení této skupiny na vysoké úrovni pro vlastní zdroje, jsem navrhl, aby letos poprvé jsme na výboru pro rozpočet i na plenárce měli rozpravu o rozpočtových příjmech. I když víme, že u rozpočtových příjmů jsou pravomoci parlamentu velice slabé. Ta práce, kterou jsme e, odvedli na víceletém finančním rámci, e, zahrnovala i jednání Eh, o vlastních zdrojích a vyvolalo to v nás dojem, že chceme-li získat alespoň minimální podporu od vlád, alespoň některých vlád, od sdělovacích prostředků, od veřejného mínění, pak je skutečně pravý čas na to, aby se veřejně hovořilo o něčem, co v podstatě nikdo neví co si nikdo neuvědomuje. Například o tom, že systém e, příspěvků z hrubého národního důchodu je vlastně e, určitou degresivní daní. Čím je země bohatší, tak tím ten e, její příspěvek, pokud jde o podíl na hrubém národním důchodu, je nižší, až na několik výjimek. Ty nejchudší země v Unii vlastně přispívají Eh, jakoby více, pokud to vezmeme jako podíl na hrubém národním důchodu, než asi eh, šest nejbohatších zemí Unie. A to nikdo neví. A pokud o tom povedeme veřejnou debatu, eh, tak budeme moci tato čísla ukázat, budeme moci ukázat tabulky, zorganizovat diskusy, přimějeme kolegy k reakci a začne se o to zajímat veřejné mínění. Asi jsme to už měli udělat dříve, ale Tohle nás vlastně napadlo, až když jsme eh, zjistili, jak moc je obtížné přesvědčit některé vlády, aby se připojili k reformě eh, tohoto systému, který je prostě neudržitelný. Naše zpravodajka tady vlastně sedí na dvou židlích. Je spolu s Žánem Lukem Deanem, zpravodajkou pro eh, vlastní zdroje eh, ve víceletém finančním rámci a zároveň zpravodajkou pro rozpočet na rok 2014. No a řekla si, aby ta diskuse byla zajímavější, tak by mohla třeba předložit i pozměňovací návrhy. Uvidíme, jaký bude právní a politický dosah těchto eh, pozměňovacích návrhů. Uvidíme, jak k tomu přistoupíme. Pokud by k tomu některé skupiny také chtěli předložit pozměňovací návrhy, může se to stát, uvidíme. Já bych chtěl zdůraznit, že tato myšlenka má především didaktickou úlohu. Koordinátoři a kolegové se třeba na to mohou dívat jinak, ale já to vnímám tak, že se má jednat spíše o takovou uh, osvětu, uh, skutečně to má mít spíše takovou uh, um, didaktickou uh, úlohu, než že bychom se chtěli snažit ještě nějak zkomplikovat jednání eh, o rozpočtu, která už tak nejsou jednoduchá. Helga a mm, potom je tady ještě kolegové z EPP a pak eh, poprosím pana Žonžona, aby zareagoval na otázku Gerana. Okay, merci. Uh, Takže uh, ta uh, obecná situace, jak už to řekla celá řada kolegů, je taková, že stojíme před seškrtaným rozpočtem. Ta situace je velice složitá. Je to opravdu výrazný škrt v situaci, kdybychom přitom naléhavě potřebovali více peněz a snažíme se tedy eh, zachránit eh, co možná nejvíce, protože komise nebyla příliš odvážná. Nyní tedy přejdu ke strategii. Ehm, já si myslím, že je určitě dobré absorbovat zbývající eh, rezervy, ale pokud jde o tu pohotovostní rezervu, tam máme skutečně problém, protože to má být opravdu nástroj pro naléhavé záležitosti. Jedná se v podstatě o, o de facto předfinancování, které pak budeme muset někdy nahradit, takže to není úplně řešení našich problémů s platbami. A my bychom tedy raději vyvinuli tlak na radu a chtěli opravný rozpočet, a, protože takovéto uh, offsetování uh, to vlastně přinese potom problémy v dalších letech. Pokud jde o závazky, nás zajímá především okruh 1a a okruh 4. My nejsme spokojeni jenom s předfinancováním, chtěli bychom skutečně i reálné navýšení u Erasmu a Kosme Potom tady je také otázka širokého pásma. Tam máme pocit, že tam skutečně to vyčlenění prostředků není přiměřené, chtěli bychom je rozdělit jinak. Chtěli bychom využít plné, naplno rezervy a více tedy nástroj Flex na úrovni 172. To ale podle našeho názoru zatím nestačí. Pokud jde o další položky, okruh 1b, tam jsme pro navýšení pomoci pro ty nejchudší, ale máme problém eh, s navýšením pladeb u iniciativy pro mladé, protože jsou problémy s implementací. My bychom raději chtěli navýšit závazky. U okruhu 2 tam ještě to musíme diskutovat interně, ale jsme pro navýšení rozvoje venkova a u okruhu 3 Obecně eh, to můžeme podpořit, ale máme trochu problémy s navýšením u Frontexu a u čtyřky, jak už tady zaznělo, tam jsou velké problémy a eh, nás zajímá především Flex eh, u mm, položek pro rozvojovou spolupráci. A domníváme se, že ještě budou problémy se škrty u těchto položek, u agentur. Tam to můžeme přijmout, ten váš návrh s výjimkou Frontexu. A pokud jde o příjmy, eh, tam je, myslím, dobrý nápad, eh, aby vlastně se využil do rozpočtu ještě příjmy, pokud tam myslím, že bychom mohli být úspěšní. Děkuji, Helgo Dominik Rike. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, chtěl tady vyjádřit názor skupiny EPP, eh, pokud jde o současné diskuse o rozpočtu. Platby. O těch tady eh, hovořili všichni. Já se nebudu vracet k popisu situace, protože tak, to velice dobře učinila An. A my s tím souhlasíme, protože to je skutečně objektivní konstatování, neslyšíme to poprvé. Nicméně nesouhlasíme úplně eh, s těmi řešeními. Obecný eh, postoj EPP je takový, že bychom šli až na úroveň stropu a že nástroj flexibility eh, má být tedy naléhavý nástroj a spolu s tou pohotovostní rezervou by se tedy neměly využít proč by se neměly využít, když je situace taková, jak tady bylo popsáno. Je to ze dvou důvodů. Prvním důvodem je to, že ten opakovaný problém s platbami eh, se evidentně dostal na eh, úroveň eh, vyšší, než aby to vůbec mohly nahradit ta pohotovostní rezerva a nástroj flexibility. Už o tom hovořila Eider. A navíc to jsou vlastně eh, naše jakoby vlastní náboje, které si vystřílíme tím, že tady učiníme určité předfinancování. Je, je, jsou to vlastně naše peníze, které použijeme na platby. Pokud využijeme tu pohotovostní eh, rezervu nebo nástroj flexibility, tak tím vlastně dáváme tyto peníze eh, radě protože tam to potom stačí schválit kvalifikovanou nebo relativní většinou a tím se v podstatě jakoby zbavíme těchto dvou nástrojů eh, vlastně proto, aby se nahradily určité platby a to já myslím, že není správný přístup. Myslím, že bychom měli dále diskutovat o tom problému pladeb s radou, ale neměli bychom jim dávat do rukou naše vlastní nástroje, nástroje jenom proto, aby se tím zalepily platby tím spíše, že by to ani nestačilo. Takže postoj EPP je takový, že nechceme jít cestou využití pohotovostní rezervy, a nástroje flexibility. Myslíme si totiž, že by to byl i špatný politický signál před evropskými volbami, ale navíc to skutečně ani nemá smysl z hlediska hodnoty těch nástrojů a i z hlediska podstaty těch nástrojů e, kdy e, vlastně tady skutečně chceme jak si tím látat díry, které e, v minulosti rada napáchala. Pokud jde o závazky, tam myslím, je možnost dospět k dohodě mezi skupinami. My, pokud jde o to předfinancování, eh, tam s tím souhlasíme. Pak je tady ještě samozřejmě otázka backloadingu, o kterém se bude diskutovat. My úplně nesouhlasíme s návrhem eh, ohledně těch komunikačních sítí protože to nepatří mezi priority víceletého finančního rámce a není to ani součástí předfinancování. A tady se jedná tedy o 200 milionů, které my tam nechceme. U 1b eh, je třeba vlastně eh, navýšit rozvoj venkova, tak jak už to tady zaznělo. To tež platí i pro programy týkající se ehm, iniciativy mladých a pomoci těm nejchudším. Potom ve druhém pilíři eh, je tady otázka závazku k přímým platbám, což je věc velice citlivá v zemědělství. Tady myslím, že bychom ještě měli vyčkat názoru příslušného výboru. U trojky nemáme moc poznámek a u čtyřky souhlasíme s tím, co tady zaznělo, a sice, že tady vidíme velký rozpor mezi návrhem rady a návrhem komise a také návrhem příslušných výborů nebo příslušného výboru. Takže myslíme si, že ten, eh, ale ta naše, to naše řešení by bylo trochu pod úrovní té rezervy. Je tady také rezerva 50 milionů na Palestinu. Eh, víme, že tady bude ta zpráva účetního dvora, okolo toho se asi povede politická diskuse No, závěrem bych řekl, že souhlasíme se znepokojením a analýzou zpravodajky i dalších skupin. U pladeb se na to díváme dosti jinak. Myslíme si, že to je zásadní problém, který by se neměl uh, řešit eh, vlastně eh, v rámci rozpočtu pro rok 2014, protože by to bylo na úkor našich vlastních nástrojů a u těch závazků tam, myslím, se můžeme celkem držet návrhu zpravodajky a jednotlivých příslušných výborů. Děkuji. Děkuji, pan Narancho. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. A velice stručně dovolte komentář v návaznosti na to, co už tady zaznělo. Nejprve bych chtěla poděkovat naší zpravodajce za její práci, která je skutečně pozoruhodná. Mohu plně souhlasit s tím, co říkal kolega Riket. Jako Obvykle eh, každý rok čelíme zásadnímu problému, jakou zvolíme strategii, abychom nějak vyřešili ty eh, závazky eh, a platby tedy především. Myslíme si, že především je nutné, abychom si zcela vyjasnili situaci. A chceme-li si situaci vyjasnit, musíme přesně vědět, jaké jsou částky, které zůstávají nezaplacené, jaká je ta výše těch účtů k zaplacení, protože v kuloárech lítají různé miliardy, pak nám někdo říká, že to není tolik, že se to dá vlastně nějak vyřešit a, a my ale nemáme vůbec přesnou představu, takže musíme zcela transparentně všichni poslanci a ostatně i všichni občané vědět, jaká je situace. Proto považuji za velice důležité to, co říkal pan předseda, Eh, vlastně hovořil o té určité pedagogické práci u těch vlastních zdrojů. Ano, skutečně tady stojíme před úhelným kamenem eh, rozpočtu Evropské unie. Pokud se nereformuje systém vlastních zdrojů, tak prostě se to bude všechno neustále opakovat. Je důležité opravdu začít eh, didakticky vysvětlit všem, jak a proč se získávají tyto vlastní zdroje. Je důležité, aby tato diskuse byla otevřená veřejnosti, otevřená všem, aby bylo možné to vyjasnit, aby bylo možné jasně říct, že Evropská unie se musí financovat jinak. A e, Evropský parlament také by v této souvislosti měl získat jiné odpovědnosti a pak možná ta budoucnost by vypadala trochu důstojněji než nyní protože běžnému občanovi prostě eh, téměř nelze vysvětlit, jak Evropská unie získává své zdroje. A pak tady jsou další eh, nevysvětlitelné eh, otázky, jako to je otázka britského rabatu, jak otázka DPH a podobně. Takže to, co jste říkal, pane předsedo, to je, myslím, velice správná věc, protože tím se dostaneme k samotnému kořenu problému, k podstatě věci samé a začneme to prostě řešit od samých základů. U pladeb také potřebujeme transparentnost. A abychom si mohli vytvořit nějakou strategii, tak musíme přes, především přesně znát, jaká je situace. Merci, Děkuji, pane kolego. Já jsem již ohlásil, že budeme mít návštěvu eh, delegaci ze Šlesvicka Holštínska eh, na pozvání pana Begeho, takže vítáme naše přátelé z Německa. Eh, z chodu okolností přicházíte v okamžiku, kdy vedeme tu nejdůležitější diskusi celého roku. To je diskuse o rozpočtu pro EU eh, e na rok 2014. Čemu slouží peníze EU, jak se financují evropské politiky, jaké jsou zde priority? O tom dnes diskutujeme. A jsme velmi poctěni vaší návštěvou. Pane generální řediteli, chcete odpovědět na některé otázky, které tady zazněly? Prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Především otázky Garana Ferna. Eh, otázka spožděných plateb. My jsme dali přednost platbám těm příjemcům, pro které bychom právě museli platit určité penále, kdybychom spozdili platby. To znamená, že jsme spozdili platby těm příjemcům, kde taková eh, hrozba penále či pokuty není. My eh, jsme tedy vlastně tady, jak si získali takovou schopnost úvěru. Takže nejsou tady nějaké zvláštní náklady eh, za spožděné platby. To doufám, že jasně odpovídá na vaši otázku. Dále otázka eh, řízení u Evropského soudního dvora. Máme dnes před sebou stanovisko generálního advokáta soudu pro případ roku 2011. Teď bude na Evropském soudním dvoře, aby se definitivně vyslovil což může pravděpodobně být eh, do horizontu 3 až 6 měsíců. Eh, pravděpodobně to bude ještě před koncem eh, tohoto roku a bude se to tedy týkat roku 2011. Pokud se Evropský soudní dvůr vyjádří stejným způsobem, jaké je stanovisko generálního advokáta, a pak, když tady budou potřebné tyto platby, pak všechny instituce se budou muset snažit zaplatit maximum eh, v roce 2013. To by možná bylo usnadněno v rámci dohody o zmrazení platů eh, při přizpůsobení se eh, ke konci roku 2013. Jak víte, eh, toto je všecko retroaktivní vždycky v červenci. Eh, to znamená, že koncem roku nebude úprava platů a to nám ponechává určitou, určitý prostor, který samozřejmě ovšem bude nedostatečný. Bude třeba najít ještě další zdroje financování, to stačit nebude. A jak jsem řekl, všechny instituce budou muset situaci eh, proskoumat, aby našli zdroje. A teď, pokud jde o další otázku jiného kolegy, eh, jaký je objem neplacených faktur, k tomu bych řekl dvě, tři věci. Za prvé, naše odhady vycházejí z informací, které jsou nám předávány pravidelně, zejména z členských států, a jde o ty eh, fondy, které podléhají společnému sdílenému řízení. Pokud jde o právně závazné platby do konce roku, náš odhad říká, že s těmi 11,2 eh, miliardami bychom měli být schopni pokrýt potřeby. Já vám dnes nemohu říci, jaká, jaká bude ta suma koncem roku, protože, jak víte, každý rok koncem roku eh, dojde eh, k velkému nárůstu požadavků na platby z členských států. Určité náznaky už máme ale ty náznaky všichni dobře víme, jsou ještě nepřesné. Loni například se diskutovalo o odhadech z členských států, které dávaly číslo X a e, nakonec výsledná suma byla Y mnohem vyšší než to X protože se to opíralo o zcela jinou strukturu, než ta, kterou jsme eh, použili v prvních eh, odhadech. Koncem roku, jako vždycky, bude tedy určitý objem nesplacených eh, sum a problém je vědět, jak velká tato suma bude. Obvykle to bývá 5-6 miliard. Eh, koncem loňského roku to bylo mnohem vyšší číslo, 16 miliard. Jak to bude vypadat eh, koncem letošního roku, to opravdu je velice těžké říci. Potřebujeme ještě více informací z členských států. Tuto otázku eh, můžete dále sledovat, protože každý týden pro vás připravujeme tabulky, kde je vidět, jak se věci vyvíjejí, jak se vyvíjejí platby a jak vypadají výhledy. Tolik tedy v této fázi mohu říci k ještě nezaplaceným fakturám. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. A já bych rád připomenul, že příští týden budeme mít trojstranou schůzku o platbách a tam doufám trošku přesněji věci eh, zvážíme. Monika Holmajer. Ich würde im Zusammen v souvislosti s těmi rozpočty, za které odpovídám já, bych ráda věděla od pana generálního ředitele poněkud přesněji, jak bude vypadat ten konkrétní postup. Ve vyjednáváních o tom diskutovat budeme, zejména poté, co nyní generální advokát veřejně jasně řekl, jakého názoru je. A já mám tedy pocit, že pravděpodobnost, že Evropský soudní dvůr o tom rozhodne možná již v prosinci tady je a je pravděpodobné, že eh, vyhraje komise a ne rada, takže už v prosinci budeme čelit těm prvním platbám. Vy jste to vyjádřil velmi elegantně, vy jste řekli, že si přejete, že si přejete, aby se co možná nejvíce z toho stalo ještě v roce 2013. Co jste myslel konkrétně tím stavem stalo? Máte tím na mysli odpovídající opravný rozpočet? Bude? Očekává se od institucí? Budete to schopni nějak převrstvit? Půjde to pomocí transferu? Já si myslím, že je nesmyslné, abychom tady na rok 2014 mi rada u všech ostatních institucí vyjmula veškerá navýšení, když víme, že to stejně nepokrývá. A pak na, stejně bychom v prosinci 2014 zjistili, že to stejně budeme muset zaplatit. A pak v roce 2014 budeme tedy muset tam rozpočtově naplánovat to navýšení z roku 2011 a také to ty do prostředky, které musíme doplatit za rok 2012. Takže to bude rozpočtová situace v roce 2014. Kdybyme budeme mít štěstí, v roce, dostaneme rozsudek 2013. Již v roce 2013, takže v roce 2013 budeme moci už vyplatit do roku 2011. Pokud by ovšem eh, moudrost rady neměla být eh, až taková, že nebudeme schopni postupovat podle zásady prozíravého obchodníka, tak jak to od nás rada normálně vždy požaduje, totiž abychom tam započetli do těch našich plánů rizika. V krizi se to nyní požaduje v všech členských států, aby se do svých rozpočtů započítali rizika a rada nám tady plánuje přesný opak. Když se podívám například na ta čísla pro Evropský parlament, tak jsou to čísla, která jsou více než dvoumístná, jsou to velké sumy, které musíme prostě zahrnout do rozpočtu pro parlament. Takže já chci vědět, zda komise by souhlasila s tím, že by potom znamenalo, že by to znamenalo, že se by se muselo dělat pomocí transferu, což by znamenalo vlastně nulové navýšení v roce 2011, 12 i 13 a to si myslím, že možné není, takže bych ráda věděla, co si o tom myslí kolegové a kolegyně. Já si tedy myslím, že my alespoň za parlament a další instituce bychom tam do těch rozpočtů měli měli zahrnout alespoň do těch našich plánů alespoň část těch peněz, abychom pokud ten rozsudek bude pozitivní, nebyli skutečně nestáli před situací, které nebudeme schopni čelit. Pokud čla, rozsudek bude negativní, nemám žádný problém s tím ty peníze vrátit členský státu. Ale pokud ten, to nenaplánujeme a rozsudek bude pozitivní, tak tady budeme mít obrovské sumy peněz, které budeme muset pokryt z transferu a to si nedovedu představit. Takže já bych skutečně byla spíše proto, abychom postupovali podle zásady prozíravého obchodníka a nějakým způsobem si to již naplánovali. Eh, Pane generální eh, ředitele, Monika vám tady předložila eh, tyto otázky. Můžete to říci brutálněji? Ano. Eh, především rozpočet 2014, eh, abych odpověděl paní Holmajerové. My jsme vytvořili rozpočet 2014 eh, takže jsme započetli ty účinky pro rok 2011-2012. Rada rozhodla, Eh, z důvodů, které jí přísluší, eh, aby se tyto eh, věci zohlednily, čili tolik v rozpočtu. Jasné je, že když se advokát, generální advokát vyjádřil ve prospěch žalující strany, tak to je velice jasný signál i pro parlament, aby se ovlivnily ta, ta aktiva, která se původně škrtla. Pokud do rok 2013, rozhodnutí Evropského soudu pro rok 2011 bude možná už k dispozici a pak, to opakuji, pak každá instituce se musí podívat, co má v pokladně k dispozici, abych to řekl Eh, tak trošku jednoduše. A musím tedy zopakovat. Tu i onde se asi najde ještě něco k dispozici v administrativních výdajích. A v rozpočtu roku 2013 je jeden zdroj, nevyužitý zdroj, a to je ten odhad, který máme pro přizpůsobení se konce roku 2013, tak jak to mělo být využito 1. července 2013 a neproběhlo to, protože platy byly zmrazeny. Ale máte naprosto pravdu, když říkáte, že to nebude stačit. Tato suma k dispozici nepokryje celou tu potřebu, eh, kterou by bylo třeba financovat. My tedy v rozpočtu každé instituce budeme muset přeskoumat, zda jsou ještě nějaké sumy k, diskuzi, k dispozici v okruhu 5 a pakliže nebudou k dispozici žádné sumy, pak bude nutné najít jiné zdroje financování, což bude složité. Opravný rozpočet číslo 2 a opravný rozpočet číslo 8 spotřebují vlastně všechny eh, všechny prostředky pro platby až po strop a proto bude třeba najít eh, jiný, eh, jinou možnost financovat tyto dodatečné výdaje. A mnoho prostředků k dispozici nebude snad jen ten nástroj flexibility. Takže to bude složité eh, z hlediska odborného i z hlediska časového. Jestliže eh, rozhodnutí soudu přijde relativně pozdě, eh, pak to bude i mít dopad na termín schválení opravného rozpočtu. Tak já doufám, že jsem vám odpověděl trošku konkrétněji, ale uvědomuji si, že úplně konkrétně vám odpovědět nemohu, protože nemáme všechny údaje, údaje z okruhu 5. Paní Holmajerová, eh, doufám, že eh, chápete, že to je pouze určitá etapa celého toho eh, <clears throat> zvažování a pak budeme moci říct si více, až budeme vědět, co přesně je v rozhodnutí Evropského soudního Eh, dvora. Jistě nemáme nové informace každý den, ale řekněme jednou za týden je máme. A pak uvidíme, co zbývá eh, v pokladně každé instituce. A určitě maximálně využijeme všechno, co je k dispozici. Děkuji, pane generální řediteli. A myslím, že je správné, že máme toto upřesnění. Jestliže se ocitneme v situaci, kdy jediná možnost financovat eh, tyto výdaje na personál, jediná možnost bude nástroj flexibility, pak to bude opravdu strašná situace z hlediska správného rozpočtového postupu. No, uvidíme. Uvidíme v následujících dnech. An už odchází, takže přejeme jí šťastnou cestu. Já jsem se dozvěděl a říkám to Eh, také pro naše spolupracovníky, kteří eh, počítají s tím, že eh, poletí estonskými aerolinkami večer. No tak vám musím říct, že jsem se dozvěděl, že to, ten let už není a ani estonské aerolinky už neexistují. Tak máte možnost letět přes Frankfurt. Musíte si ověřit, zda je to možné. Tak jsme plně v časovém harmonogramu a nyní můžeme přejít k bodu 4 na našem programu. To je prezentace studie Příjmy plně samofinancovaných agentur. Jsou tady dvě agentury EU, které mají vlastní zdroje. Studie. Studii zpracoval eh, firma Deluat a jestli se Um, správně informován. Máme tady zástupce pana Thierry Van Schokwad. Vítáme vás. A ten nám přednese tuto prezentaci. Je tady ještě pan Matěj Soně, Richard Harty a Lionel Kaff za tuto firmu autorskou. Prosím, máte slovo. as a, excuse me, uh, we will give 10 minutes to give you a short uh, uh, introduction. Takže nejprve v deseti minutách bych vás chtěl rychle informovat o zjištěních. Při, pokud jde o rozsah působnosti, tak ta studie se <clears throat> týká dvou plně samofinancovaných agentur. Je to agentura CPVO a agentura OHIM. Tyto agentury mají určitá specifika v tom smyslu, že všechny příjmy mají z poplatků, které účtují uživatelům, takže nedostávají žádné příspěvky z evropského rozpočtu. Tyto agentury také eh, jsou tedy vyloučeny z absolutoria, které uděluje Evropský parlament. Tato studie se zabývala stanovováním poplatků agentur, dále eh, se zabývala tím, jak se zachází s rozpočtovými přebytky, které e, třeba vytvoří. A pak tady je ještě e, několik komentářů k absolutoriu. Možná tedy začnu s prvními dvěma body, a to je stanovení poplatku a zacházení s přebytky. Ty e, v současnosti je celá řada pravidel, které se toho týkají. Za prvé, podle základních nařízení pro tyto agentury ty poplatky musí být stanovovány ve výši, která umožní agenturám mít vyvážený rozpočet. To znamená, že příjmy a výdaje by měly být v rovnováze. Dále, když už to není explicitně řečeno, tyto agentury by neměly vytvářet přebytky ani schodky. Ty poplatky jsou v současnosti stanovovány postupem komitologie na základě e, příspěvku představenstva, agentur a e, dále také se zapojením rady a komise. V současnosti nejsou žádná právní ustanovení v základních nařízeních, která by se e, vyjadřovala k přístupu k přebytkům, pokud by vznikl nějaký rozpočtový přebytek. My jsme se dále zabývali možnými eh, problémy. CPVO a OHIM eh, schromáždili poměrně velké eh, rezervy hotovosti v posledních letech. U OHIMu je to zhruba 500 milionů, u CPVO zhruba 15 milionů. To znamená, oni mají rezervy, které jim v podstatě umožňují Eh, provoz u Ohimu na tři roky dopředu a u CPVO na jeden rok dopředu. Přitom ale v základním nařízení je uvedeno, že by tyto agentury neměly vytvářet přebytky, ale tento princip tedy v posledních letech nebyl dodržen. Podíváme-li se na způsob, jak se ty, stan- eh, ty poplatky stanovují, tak v současnosti členské státy a jejich zástupci sehrávají důležitou úlohu ve stanovení výše poplatků. A eh, je tady určité riziko, že ne vždycky se přitom zohledňují zájmy Evropy, protože se tam dostávají do hry i zájmy konkrétních členských států. A nejsou žádná jasná pravidla ohledně toho, co by se mělo dělat v případě, že vznikne přebytek. A není tedy jednoduše, jednoduché najít nějaké všeobecně platné řešení. Nyní asi přejdu k některým opatřením, které by bylo možné eh, zvážit v těchto situacích. Jednak ehm, finanční výhledy těchto agentur by mohly být revidovány každoročně. Dále by se mohlo zvážit že by se změnil způsob, jak se poplatky stanovují. To znamená, že komitologii by nahradil nějaký jiný přístup, například by to mohla stanovovat Evropská komise, která mm, by to mohla dělat na základě Lisabonské smlouvy. Dále by se měly stanovit jasnější pravidla pro určování výše poplatků a také vyjasnit principy toho, jak zacházet s přebytkem zda by se měly akumulovat a jak eh, by tedy měly být stanovovány eh, poplatky tak, aby se zabránilo schodkům, aby plně pokryly výdaje. Například by se tady dalo zvážit to, že v případě, že budou eh, vznikat opakované přebytky či schodky, tak by automaticky se spustil postup úpravy poplatků. Dále je možnost revidovat některé řídicí struktury agentur, tak aby e, tyto agentury lépe zastupovaly evropské zájmy spíše než zájmy jednotlivých členských států. To byly tedy body týkající se poplatků a přebytků. Teď přejdu ke třetímu tématu, to je absolutorium u těchto eh, agentur. Tyto agentury vlastně nespadají pod absolutorium udělované Evropským parlamentem. V roce 2012 byla uzavřena meziinstitucionální dohoda mezi komisí, parlamentem a radou která by to mohla vyřešit. A ta vlastně hovoří o tom, že by agentury podávaly zprávy, výkazy institucím tak, aby eh, bylo transparentnější eh, právě, jak se stanovuje, stanovují poplatky a jak se zachází s přebytky. Na základě toho by tom, potom Evropský parlament mohl formulovat určité žádosti nebo doporučení a takovýto postup by Eh, by tedy mohl být vyzkoušen a mohlo by se pak ukázat, zda jsou třeba ještě zapotřebí nějaká další opatření. Takže to byl takový stručný úvod eh, ke klíčovým aspektům této studie. Děkuji vám, bylo to velice jasné a srozumitelné. Donc, euh, madame le rapporteur, est-ce que vous eh, Paní zpravodajko, chcete vystoupit a potom si vezme slovo Jutta Haug. Ja, danke schön, ganz kurz vielleicht. Děkuji, zcela stručně, pane předsedo. Myslím si, že studie nám velmi jasně ukazuje, že se tady dějí věci právě nyní ve světle hospodářské krize, které si nepřejeme. Když se podíváme na zásadu vyrovnaného rozpočtu a pokud oni tady nesmí vytvářet eh, defici ani přebytky a oni přebytky vytváří, tak tady vyvstává otázka, jak se k tomu postaví členské státy. A zejména mě eh, zajímala ta záležitost, či ta skutečnost, že eh, můžeme vycházet z toho, že malé a střední podniky mají, jsou bráněny v tom využívat výhod vnitřního trhu ke kterým jsme se tak pracně propracovali, oni je nemůžou plně využívat. Ta studie mě osobně ukazuje, že je nutné, abychom zahájili politický dialog a zamysleli se na tom, jak to lépe strukturovat a jaké závěry můžeme vyvodit z této studie a jak dopad to může být na ostatní agentury. Pro mě to neznamená, že bych je chtěla nějak okleštit či omezit. Pro mě to znamená, že tam jsou k dispozici přebytky a já se ptám, co můžeme změnit, jak to můžeme změnit a jakým způsobem eh, já doufám, že jste si studii pročetli. Eh, ta prezentace velice dobře ukázala ty hlavní věci. Důležité je, abychom skutečně začali přemýšlet o tom, jak se k tomu postavíme, čeho chceme dosáhnout a co my jako Evropský parlament můžeme udělat pro to, aby se tato situace zlepšila. Protože vyrovnaný rozpočet je něco jiného, než když se vytváří přebytky či deficity. Myslím si, že je to skutečně nepřijatelné právě nyní s ohledem na hospodářskou hospodářskou krizi. To tedy z mé pozice je vše. Děkuji vám za slovo. Děkuji, Angeliko. Nyní Juta. Vielen Dank. Um, Děkuji. Já si myslím, že ta studie je velice dobrá, je nám skutečně oporou. A to také proto, protože v podstatě potvrzuje náš přístup a to, že my říkáme, že obě dvě agentury jsou agentury, které vlastně poskytují služby podnikům. A obě dvě agentury jsou proto mají proto právo vybírat od podniků poplatky, ale tyto agentury mají vybírat pouze takové poplatky, aby se mohly samofinancovat. Větší ne, více není třeba. A ta myšlenka, která vzešla z rady již v roce 2010, totiž v tom smyslu, že ty agentury by pak ty přebytky, které vytvoří, mohly předávat národním úřadům, tedy národní správě, samozřejmě podle jistého klíče, oni už si to naplánovali, jak by se to tedy rozdělilo. Tato myšlenka je z mé strany naprosto nesmyslná, protože, a opět to tady musím zopakovat, agentury poskytují služby podnikům a není třeba aby agentury vytvářely nějaké vlastně nepřímé daně, nepřímé zdanění pro to, aby se mohla financovat zpráva v členských států. To je naprosto neodůvodněné a proto si myslím, že ty návrhy, které tady padly, v tom smyslu, jak by bylo možné změnit té věci a také v tom smyslu, že by bylo možná, možné mít v rámci toho poplatkového řádu nějaký automatický mechanismus, který pokud poplatky nestačí, tak to automaticky navýší. Například pokud se po, po, dvou, po dobu dvou let ukáže, že to nestačí a ten samý automatický mechanismus by zase mohl snižovat poplatky či vytvářet novou strukturu pro poplatky, pokud by se opět objevila potřeba. To si myslím je velmi dobrý nápad a s ohledem na malé a střední podniky, tak tam jsme již mnoha souvislost, až to byla i z agentura ECHA pro chemické látky či agentura pro léčivé přípravky. Vždy jsme pro malé a střední podniky zaváděli jiné poplatky, či dokonce jsme zvažovali zrušení poplatků. Pak jsme tam měli jakousi smíšenou kalkulaci a zjistili jsme, že i takto to vychází, zaplatí se to. To si myslím, že je správná úprava a skutečně se mi nelíbí, že tady na evropské úrovni eh, vybíráme poplatky, které vlastně jsou propojeny s evropskou přidanou hodnotou a že z takovýchto příjmů se potom financuje zpráva v členských státech. To skutečně není možné. Z tohoto pohledu ještě jednou mnohokrát děkuji za toto velice dobré sknutí a za tu dobrou studii. Děkuji, to Monika Holmajer. Also ich möchte in diesem Zusammenhang této souvislosti bych chtěla skutečně velice silně podpořit Jutu Hauk. Jak může někdo přijít na myšlenku, že by tady mohla mít možnost prostřednictvím vybírání poplatků na evropské úrovni financovat národní orgány, státní zprávy? A tímto způsobem je, jim dávat dotace, to si myslím, že je opravdu naprosto nepřijatelné. To by bylo naprosto netransparentní směšování prostředků. A zároveň, když se na to dívám a s ohledem právě na ohlas, který máme zejména od malých a středních podniků, tak zjišťuji, že ty poplatky eh, byly silně navýšeny a částečně to už vede k tomu, že tyto podniky s tím mají velké a závažné problémy. A zároveň ještě čelíme situaci, že agentury částečně nemají dostatek personálu proto, aby mohly v adekvátní lhůtě eh, zpracovávat ty žádosti, ale ty finanční prostředky, které mají k dispozici, nemohou použít pro proto, aby eh, přijali větší počet zaměstnanců. Takže já musím říct, že opravdu často mám pocit, že to, eh, co tady se odehrává, není racionální, ale je to často velice emocionální. A já mám mnohem raději racionální přístup, dobře analyzovaný a logický. A z tohoto pohledu děkuji mnohokrát za studii a podle mne je třeba dbát na to, aby ty poplavky nám nepřirůstaly přes hlavu. Dále je třeba dbát na to, aby nebyly tímto způsobem rušeny malé a střední podniky. A pak, za, tedy za třetí, pokud vůbec e, je možné takto poplatky vybírat, tak aby byla možnost ty přijaté prostředky potom vydat na nový personál, protože jsou tady nové úpravy a nové úkoly, kterými oni čelí. A když se podíváme na eh, agenturu ECHA, na kterou se potom obrátí například 6 tisíc podniků se svými žádnostmi, no tak ono se to jaksi nevyřídí samo, nespracuje sama od sebe a pokud takovéto podniky musí čekat, tak vlastně je stavíme do horší situace z hlediska konkurenceschopnosti, protože samozřejmě oni nesmí e, uvádět na trh své nové produkty. Takže já skutečně výslovně podporuji Jutu Haug. Děkuji. Nikdo další se nehlásí o slovo? Dobře. Chcete se nějak vyjádřit k tomu, co tady zaznělo? ty eh, komentáře, které jsem si vyslechl, jsou v zásadě v souladu s tím, co doporučujeme ve studii, takže já doufám, že vám to pomůže v další práci. Dobře, děkuji. Ano, byla to opravdu velice zajímavá studie. Vy i eh, tady kolegové, zpravodajka a další řekli, že ta situace je dosti podivná, protože agentury vytvářejí přebytky a není jasné, co se s nimi má dělat. A Eh, samozřejmě tady je tedy problém se zprávou. Eh, vy jste formulovali eh, doporučení a to bude určitě užitečné pro náš rozpočtový výbor. Děkuji vám mnohokrát. Takže tím končí tento bod. Milí kolegové, navrhuji, abychom tedy nyní udělali přestávku. Budeme hlasovat dnes odpoledne v 15 hodin. Já bych vám navrhla, že bychom odhlasovali hned ale vzhledem k tomu, že bohužel nejsme usnášení schopní, tak eh, teď vidím, že tady máme další návštěvníky a budou zrovna asistovat eh, přerušení jednání. Ce sont également... Euh, Reimere, to jsou také tví hosté? Unterbrechen. Musíme jim tedy říct, že nyní přerušujeme naše jednání, ale oni bohužel nemají sluchátka. I think it, it's a, a bus full of yeah, uh, visitors and. Uh... Je salue les. Zdravím, zdravím návštěvníky. Slyšíte mě, návštěvníci? Ano. Takže vítám tady návštěvníky eh, ze Šlesvicka Holštínska, které pozvala Reimer BG. Vítám vás mezi námi, ale bohužel přicházíte v okamžiku, kdy přerušujeme jednání. Eh, samozřejmě. Mohli bychom pokračovat speciálně pro vás, ale my už jsme skončili náš dopolední program. Probírali jsme důležité téma eh, rozpočtu na rok 2014, evropského rozpočtu, jak tedy evropský rozpočet je financovan, k čemu slouží. Vedli jsme k tomu intenzivní debatu dnes dopoledne. Někteří z vašich přátel eh, mohli být přítomni při této části jednání, ale bohužel teď ta diskuse skončila, takže my teď přerušujeme jednání až do tří hodin. Ve tři hodiny budeme pokračovat hlasováním. Každopádně vás tady vítám. Jsme moc rádi, že jste v Evropském parlamentu a mrzí mě, že jste tady eh, nemohli Eh, slyšet skutečnou diskusi výboru pro rozpočet. Takže kolegové, přerušuji jednání a budeme pokračovat v 15 hodin.